A nyní budeme pokračovat s vysvětlováním hlasování. We still have to adopt the minutes from yesterday's sitting. Také ještě bychom měli přijmout zápis. Sedání a přijaté texty jsou k dispozici. Jsou nějaké námitky? Nejsou, takže zápis je schválen. We don't have it in English, do we? Somewhere. Huh?